Eh, a nyní se vracíme k pořadu jednání. Čekají nás jednominutové projevy. Začneme panem Papa Nikolau. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Řecko se v posledních měsících a letech opravdu snažilo souviselo i s hospodářskou motivací, ale týká se to také nelegálního přistěhovalectví. Dochází k tomu v extrémním prostředí, kde slyšíme rasistické hlasy. Bez ohledu na to už jsme viděli konkrétní výsledky. Toky nelegálních přistěhovalců v regionu Efros značně poklesly a obecně řečeno toky poklesly, protože lépe hlídáme hranice. A chci to připomenout protože vzhledem k této závažné situaci jsme pod větším tlakem. Problém nelegálního přistěhovalectví nemůže řešit samotná Evropa. Přišel čas, aby došlo k nějakému systému distribuce. To už se objevuje na legislativních textech, neboli byl by to nejlepší způsob, jak nejlépe implementovat nástroj, který by Evropě umožnil fungovat na základě skutečné solidarity a distribuce břemene, které tento problém působí. Děkuji. A nyní pan Stavokakis. 6. dubna 2009 zasáhlo zemětřesení region Boloni v severní Itálii. Řada nemocnic, škol, základních škol i dalších objektů infrastruktury byla zničena. Evropský parlament se snažil tuto konkrétní otázku řešit, využil fond Solidarity a bylo vyčleněno 500 milionů k řešení problémů v tomto regionu. A problémů s infrastrukturou. O tři roky později, v pondělí, paní předsedkyně, Italské soudy odsoudili šest seismologů, protože toto zemětřesení nepředpověděli. To je naprosto nepřijatelné a také nebezpečné. Neodsuzujeme tak jenom seismology, ale vědce vůbec. Všude. Přišel čas, aby Evropský parlament podnikl nezbytné kroky a odsoudil toto opatření, která Itálie přijala ve vztahu k těmto seismologům. Děkuji. Slovo má paní Taylor. President, fellow MEPs. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, dovolte mi hovořit o rezignaci pana Daliho a směrnici tabak, o tabáku. Já nebudu opakovat to, co už zaznělo i v médiích na téma rezignace. Dovolte mi však poukázat na to, že řada otázek eh, ještě nebyla zodpovězena, pokud jde o opravdové provinění pana Daliho. A Evropský parlament a evropští občané by měli být lépe informováni a doufám, že se to podaří v budoucnu naplnit. Co je podle mého ještě závažnější, je stav směrnice o tabákových produktech po rezignaci pana Daliho. Eh, tabák eh, eh, zabíjí více než 600 tisíc občanů v Evropské unii a já jsem zatím nesela přesvědčena o tom, že Evropská komise sleduje tuto záležitost jako svoji prioritu a já doufám, že nedojde k dalšímu prodlení a doufejme, že se podaří jmenovat nového komisaře. DG Sanko na tom pracuje a je třeba pokračovat v konzultacích, které jsou téměř u konce a já nechápu, proč by bychom měli čekat na to, aby byl jmenován nový komisař, co se týče postupu dalších prací eh, v oblasti směrnice o tabákových výrobcích. Já doufám, že se podaří učinit rychlé pohotové kroky v této oblasti. Děkuji. Děkuji vám, paní Andersdotter. Um, Dobrý den, děkuji. Ráda bych eh, vám sdělila, co se stalo před několika měsíci. Já mám ráda jednu písničku, takže se omlouvám za autorská práva. Systém autorských práv eh, využívá eh, způsob eh, omluvy. Je to oblíbená písnička a jeden DJ využil tedy eh, této hudby a to bylo eh, inspirováno eh, jednou knihou George O. Martina. A já jsem viděla toto video a zajímaly mě komentáře uživatelů. Je, je je také využití eh, autorských práv. Naše společnost eh, se snaží nalézt cesty v využívání těchto cest. Eh, děkuji, slovo má pan Bafton. Uh, thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Je těžké držet krok s Británií v současné době, že? Minister zahraničí Belině dnes řekl, že EU by měla uvažovat o centralizaci. Ministerský předseda přiznal ve sněmovně, že bankovní unie v eurozóně, pokud má být úspěšná, potřebuje federalizaci. David Cameron spochybnil eh, referendum, nicméně teď najednou chce referendum pro každou změnu. Teď, když žádáme Federaci národních států, Britové budou zřejmě hlasovat o něčem, čeho se, nebo co se Británie vůbec nebude týkat. O čem by Cameronovo mytické referendum bylo a kdyby proběhlo? Proč nedat Británii možnost hlasovat před rokem 2014? Pokud chce Evropa federalizaci, Británie bude věci kazit, bude zmatená. Možná, že EU by měla vážně začít diskutovat o tom, že Británie opustí Unii. Děkuji. Děkuji. Pan Meščároš, prosím. Köszönöm, elnök asszony. 2004-ben... za udělení slova, paní předsedající. V roce 2004 vstoupilo do Evropské unie 10 středoevropských států proces eh, vyjednávání o vstupu tomu předcházel a eh, obecné zájmy eh, zatlačily do pozadí i některé další otázky a to jsou diskriminační Benešovy dekrety Českosloven, poválečného Československa, kde jde o e, etnické čistky. Nemůžeme říci, že tyto dekrety dnes nemají právní účinek. Je třeba je správně interpretovat. Evropská unie nezabránila vstup České republiky a Slovenska. To je pochopitelné, ale je třeba jednou pro vždy tuto otázku vyřešit. EU bojuje o lidská práva na celém světě a tak by měla postupovat i doma. Eh, apelují na to, že bychom eh, měli eh, právní dopady přeskoumat a zajistit stejné zacházení s každým národem v Evropské unii. Děkuji vám, děkuji. Slovo má pan Kušiery. Děkuji vám, paní předsedající. Já se Mám už slovo, paní předsedající? Děkuji, paní předsedající. Dovolte mi poukázat na politický vývoj za poslední měsíc. V roce 2008 nacionalistická strana vyhrála volby, dostala 53 a za poslední měsíc přišla o většinu. A řada opozičních poslanců a i dokonce poslanců vládní strany hlasovala proti důvěře vládě. Takže už nemáme většinovou vládu a potřebujeme novou vládu. Vláda už nemá stabilní většinu a veřejnoprávní vysílání manipuluje eh, strana vládnoucí, je potřeba zajistit nové volby. Vláda k tomu zatím nepřistoupila, je to situace krize. My žádáme o stabilní vládu, potřebujeme stabilní a jistou vládu a chceme, aby Evropský parlament sledoval tuto situaci v naší zemi. Děkuji. Děkuji a prosím pana Mejera. Děkuji, paní předsedající. Já bych rád eh, hovořil o tom, že některé eh, vlády organizují eh, policejní čistky. Amnesty International zveřejnila zprávu týkající se některých zemí, jako je Španělsko, Řecko a Rumunsko. My máme ve Španělsku problém polit političtí představitelé využívají ozbrojené jednotky, které zasahují proti demonstrantům. A říká se, že jednají v mezích zákona. Takové je oficiální prohlášení. Ale využití neuměrné síly nemůže být nepotrestáno, zvláště když jde o tak nahodilé případy zlovůle ti, kteří jsou zodpovědní za eh, vydávání příkazu, by měli být v, eh, převedeni ke spravedlnosti, nikoli policejní uh, úředníci jako takový. Děkuji a prosím pana Bilbao. El País Vasco tiene un modelo de desarrollo que junto a su singularidad Baskicku je rozvojový model, který znamená, nebo který pomáhá utvářet naši identitu. Nám se podařilo čtyřnásobit HDP, teď se přibližujeme Nizozemsku. Jsme opravdu velice efektivní, máme efektivní vládu, kterou tvoří Baskická národní strana a pomáhá nám to obnovit naši identitu. Účinně jsme se vypořádali s terorismem ETA a jsme na cestě k normalizaci vztahů. Nestrpíme krizí, musíme se s ním vypořádat Musíme hledat rozpočtovou rovnováhu a podporu pro průmysl, zaměstnanost, inovace, konkurenceschopnost a internacionalizaci, aniž bychom zapomínali na ty, kdo trpí nejvíc. Není hospodářský rozvoj bez rozvoje lidí. Chceme přinést Evropě to, co je velmi důležité a chceme především vyzdvihnout úlohu a váhu našich institucí a samozprávy. Baskové tento týden při hlasování prohlásili, že chtějí patřit do Evropy podporují občanství a chtějí posilovat demokracii na našem kontinentu. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Angurakis.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 protože jsou narušována práva zaměstnanců, eh, narušuje to eh, vzdělávání 1,5 milionu je nezaměstnaných a v lodním průmyslu jsou tisíce nezaměstnaných a ti, co mají ještě práci, eh, obdrželi mzdu jenom za několik měsíců. Je to e, záminka pro e, takové to e, barbarská opatření, která narušují ekonomickou strukturu země. Byli jsme to svědky i v dalších evropských zemích. Už je dost těchto opatření. Zaměstnanci musí volat po jiných opatřeních, e, ne to, co e, došlo v Evropské unii. Děkuji vám. Děkuji, pan Sokor. E, děkuji, paní předsedající. Chtěl bych poslance zejména Evropskou komisi upozornit na jeden problém, který se dotýká znemožnění činnosti nevládních organizací eh, v Rumunsku v uplynulých měsících. Týká se to eh, programu rozvoje lidských zdrojů. Eh, komise prováděla šetření a zastavila některé projekty já nechci spochybňovat řádnost těchto ošetření, ale chci konec konců pouze upozornit na to, že činnost několika tisíců nevládních organizací je ohrožena, protože rumunské orgány jim nepoukazují subvence. A tyto organizace si nemohou vzít bankovní úvěry. Znamená to ohrožení celé řady užitečných projektů. Nemůžeme dopustit, aby v důsledku eh, kompetenčních problémů eh, úřadů nebo nesrovnalosti eh, byly takovéto projekty v Rumunsku ohroženy. Děkuji vám. Děkuji paní Jaroka, prosím. Já bych ráda uvítala skutečnost, že 18. a 19. listopadu Evropský summit rozhodně prohlásil, že prioritou zůstává posílení zaměstnanosti a inkluze a vyzval všechny členské státy, aby řešili sociální důsledky krize a bojovali proti chodobě a sociálnímu vyloučení. Světová ekonomika a krize znamenala, že v Unii se také posílily škodlivé tendence stále méně lidí je schopné zachovat si standard, životní standard a stále více lidí trpí a to je velký problém. V listopadu se Evropská rada snažila dohodnout na novém finančním rámci, což bude základní faktor pro vylepšení situace těch nejchudších Evropanů, marginalizovaných milionů. Komise a rada přednesly návrhy, které by měly dělat prioritu s nejzranitelnější komunity a já doufám, že i naše skupina podpoří tyto návrhy i v radě a také podpoří regionální politiku, abychom pomohli těm 30 milionům Evropanům, kteří stojí na okraji společnosti. Děkuji a není paní Dančila. Suntem cu toții conștienți de dificultățile financiare. Děkuji. My si jsme všichni vědomi finančních potíží, s nimiž se potýkají evropští zemědělci vzhledem eh, k extrémnímu suchu v některých regionech Evropy. Například v Rumunsku letos sucho zničilo eh, polovinu úrody obiloven. Tato situace je velmi nepříznivá pro sektor zemědělství a my bychom chtěli tyto potíže řešit a Evropská unie by měla učinit řadu opatření. Měli bychom vyjádřit solidaritu zemědělcům, kteří uh, Eh, přišli o práce vzhledem k suchu a místní orgány, místní samozpráva, ta už odvedla svoji práci, ale potřebuje podporu ze strany Evropské unie. Evropská unie vytvořila fond Solidarity, který má pomáhat těm, které, které zasáhly například povodně. Potřebujeme ale takové opatření i pro případ sucha, jelikož sucho má zásadní dopady na sektor zemědělství a na oblast bezpečnosti potravin. Děkuji. Děkuji vám. A... Paní Ayala Sender. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci pouze parlament upozornit na katastrofální povodně, ke kterým došlo v mém eh, regionu, v Aragonsku, zejména v oblasti Chapetania, kde je pět obcí. Je to blízko hlavního města Zaragozy. Celkem bylo postiženo 55 oblastí a regionů dochází k vážnému poškození železnic, silnic a dalších prvků infrastruktury, které propojují tento region s okolím. Je třeba říct, že v předchozím období tento region postihla velká sucha a teď naopak došlo ke katastrofálním povodním. Opravdu doufáme, že současná vláda Partio Popular nenechá tyto starosty a obyvatele bez pomoci a dokáže najít prostředky z Evropského fondu Solidarity. Je velice důležité, aby lidé v regionu Aragonu dostali tyto prostředky. Děkuji. Děkuji. Není pan Gallagher. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl navázat na to, co eh, podepsal předseda parlamentu a předseda rady, když uzavřeli a přijali nařízení Evropské unie o určitých opatřeních eh, o neudržitelném rebolovu a komisař nyní v tuto chvíli má už příslušné nástroje, aby zasáhl proti eh, zemím, které se dopouštějí tohoto neudržitelného rybolovu. Je to případ třeba Islandu. Jsou určité země, které ohrožují rybí populace na severu Evropy. A to byla eh, situace v roce 2010, kdy došlo k nadměrnému eh, výlovu na některých ostrovech a Irsko eh, lovilo méně ve srovnání s, s rokem 2010. V roce 2001 to bylo až 150 milionů tun. 150 tun. A nedo, nedošlo k dohodě o cenách, ceny poklesly vzhledem k situaci v Japonsku. A dovolte mi říci, že komise v tuto chvíli má už k dispozici nástroje, aby zasáhla proti těmto zemím, aby naplňovala opatření, která jsou zakotvena v nařízení. Musíme postupovat jednomyslně, musíme pamatovat na to, že eh, může dojít k dalšímu selhání dohod, o něž jsme se zrovna tento týden eh, pokoušeli. Děkuji. All'onorevole Buzoi. Děkuji. Pan Buzoj, prosím. Minulý týden v Bukurešti proběhla debata o financování malých a středních podniků, kterou zorganizovala skupina ALDE. Bylo tam více než 100 zástupců malých a středních podniků, bankovních institucí a byl tam také komisař Tajany jako zástupce Evropské komise a zástupce rumunské vlády. Viděli jsme, že malé a střední podniky mají reálné obavy. Čas evropské instituce jsou hodně daleko, mají hodně daleko k tomu, co skutečně trápí malé a střední podniky. My, europoslanci i komise, potřebujeme intenzivnější dialog s malými a středními podniky a musíme zohlednit jejich potřeby. Neustále slyšíme stížnosti na podmínky, které odrazují od účasti v evropských programech. Tyto věci musíme zohlednit ve víceletém finančním rámci. Potřebujeme atraktivnější podmínky pro malé a střední podniky v Evropě. Děkuji. Děkuji, paní Anderson meps have immunity intended to protect the freedom of expression. Děkuji. My máme imunitu, abychom mohli podporovat eh, svobodu slova, ale ta by se neměla eh, týkat žádných, eh, tato imunita by se neměla týkat žádných osočení a my pracujeme velmi tvrdě na řešení problémů a dohodovacích řízeních. My víme, že konflikt lze řešit pouze diskuzí a konzultací s ostatními. Musíme odstoupit od pří, přístupu já mám pravdu a všichni ostatní jsou mi nepřátelé. A vzhledem k tomu, že tento parlament vznikl z konfliktu a, a války a má za cíl zajistit prosperitu, tak vidíme s velkými pochybnostmi skutečnost, kdy eh, někteří poslanci vyslovují eh, opravdu ohnivé Eh, připomínky týkající se, eh, týkající se situace v Belfastu na adresu státního zastupitelství. Je to opravdu neuvěřitelné, to, co, k čemu došlo minulý týden, ohrožení života lidí a tato situace by neměla být předmětem uh, ustanovení týkající se imunity poslanců. Děkuji. Děkuji a nyní pan Nikolesku. Děkuji, paní předsedající. Obrátil jsem se eh, na komisi s prozbou, aby předložili nějakou eh, strategii, jak eh, řešit dopady sucha protože sucho mělo značné dopady na ceny obilí a to má opět negativní dopady na ceny pro spotřebitele, na nedostatek krmiv a to opět zvyšuje ceny a dochází také k 15. listopadu k zvýšení vývozu a týká se to cen na čikářské burze je, je, je, dochází k mnutí na mezinárodních trzích. Je to zcela konkrétní situace a e, ceny budou nadále vysoké. V prvním čtvrtletí nadcházejícího roku ceny dosáhnou historického maxima. Evropská unie musí vytvořit rychlou strategii, jak překonat tento problém. A když se ptáme komisi na strategii, tak odpovídá, že potřebuje strukturální opatření. To jistě ano, ale je třeba nalézat konkrétní řešení řešení na konkrétní problémy. Děkuji vám. Děkuji. Hele. Děkuji. Děkuji, paní předsedající, vážení poslanci. Ve svém příspěvku se obracím na Evropskou komisi a jsem velice rád, že je dnes eh, ještě přítomen zástupce komise. Kyotský eh, protokol eh, končí svou platnost v roce 2012. Členské státy v Doha se ho budou snažit prodloužit o 8 let až do roku 2020. Jednotlivé členské státy i Maďarsko eh, podnikly příslušné kroky a v podstatě se vychází z toho, že Evropská unie vystupuje jako jeden stát snižování emisí členských e, e, států e, můžeme očekávat. I Maďarsko se zavázalo snížit emise o 6%, ale ty úspory představovaly 25%. Komise ale nedovolí, aby se převedly tyto rezervy na nadcházející období i když pro středo- a východoevropské členské státy by to bylo nesmírně důležité. Maďarská vláda eh, v tomto ohledu předložila konkrétní návrhy a byli bychom rádi, kdyby je komise projednávala. Děkuji. Děkuji, prosím, paní Tykau. Děkuji vám, paní předsedající. Pane komisaře, nekompetentnost Eh, naší vlády v Rumunsku, eh, střed, naší středopravé eh, vlády, je zásadním problémem. My máme prostředky ze strukturálních fondů na období 2010-2011. Došlo k řadě nesrovnalostí při kontrole tohoto systému a při kontrole programů v oblasti dopravy a v oblasti zlepšení konkurenceschopnosti. A Přerušení těchto eh, prostředků znamená, že vláda má dva měsíce na nápravu těchto zjištěných nesrovnalostí a my žádáme komise o spolupráci s rumunskou vládou, tak aby se podařilo zajistit financování projektů, které mohou ve finále zlepšit situaci v Rumunsku. Rumunsko tyto projekty zoufale potřebuje. Děkuji. Děkuji, paní Ojulanda. Děkuji. Evropský parlament se bude zabývat eh, návrhem směrnice, eh, která se bude zabývat eh, metodikou výpočtu. Byl stanoven za zákonitý eh, rámec, který eh, ovšem eh, stěžuje prodej surovin vyrobených pení z přidličného plynu. Tato technologie má ale strategický význam. Chtěli bychom pohodné látky vyrábět z přidličného plynu i v budoucnu, protože jinak budeme závislí na dovozu pohodných látek. Návrh se zabývá zabývá eh, touto produkcí, která znamená znevýhodnění na místo usnadnění eh, prodeje pohodných eh, Eh, hmot z břidlice. Tím se eh, produkce CO2 nesníží, naopak bude stoupat, protože bude eh, nutné dovážet pohonné hmoty do Estonska. V současnosti je, se vyváží, ale to nemůže být v našem zájmu. Děkuji. Děkuji, pan Martin. Výbor Nobelovy ceny má buď podivný smysl pro humor, anebo naprosto nechápe, co znamená mír. Protože před třemi lety dal cenu Obamovi, potom jich, nebo nyní ji chce dát Evropské unii, což je instituce nebo skupina institucí společně s pravicovými vládami v celé Evropě, která vede třídní válku proti pracujícím. Jejich zbraní jsou úspory, a jménem bankéřů, jménem držitelů dluhopisů a velkých podniků a bohatých nemilosrdně tuto zbraň využívají proti všem pracujícím v Evropě. Tváří tvář krize. Ale teď čelí stejné bitvě. Řek, řekům se připojili Španělé a další. V minulých týdnech miliony protestovali v celé Evropě. A navíc v Řecku, ve Španělsku v Portugalsku, na Maltě a na Kypru 14. listopadu proběhne generální stávka. K tomu musíme dodat ještě masové protesty v zemích po celé Evropě. Toto datum 14. listopad se možná zapíše do historie jako den, kdy pracující Evropy povstali a řekli ne úsporám. Trojka nesmí pochybovat o tom, že pracující jsou odhodláni postavit se proti, mají k tomu moc, mají k tomu sílu a budou se zasazovat o to, aby ustaly úspory. Děkuji. Děkuji a není pan Winkler. Děkuji. vážení kolegové. Evropská unie je, je na křižovatce v současnosti. Evropský projekt je ohrožen pod tlakem krize a různými projevy, jako je xenofobie a extremismus co se týče závěru Evropské rady, která se snaží eh, zachovat eh, ekonomiku v eurozóně, ale nyní musíme poskytnout podporu našim občanům. Eh, EU musí podpořit životní úroveň. Evropská unie má obrovský problém s legitimitou, protože je problém identity, pocit sounáležitosti. Eh, to musí podporovat instituce a členské státy. My, Evropský parlament, musíme hrát ústřední roli v tomto procesu. Děkuji vám. Grazie, onorevole Kelly. Děkuji, prosím, pana Kellyho. Děkuji, paní předsedající, že děkuji, že mohu vystoupit a vyjádřit se ke konferenci, kterou pořádám v tomto parlamentu 4. až 8. března. Jde o spolupráci v oblasti vědy. Je to zásadní konference, je to 4. až 8. března v rámci irského předsednictví. Jde nám o celosvětovou spolupráci na půdě vědy a irské předsednictví se chce ujmout této roli a Eh, řešit takto různé celosvětové výzvy, které chceme projednat. Potřebujeme tedy, aby lidé spolupracovali víc, než spolu soutěžili a my chceme, aby se tak stalo, zvláště na půdě vědy. Chtěli bychom zpracovat společné politiky. Doufáme, že se nám podaří eh, nashromáždit různé představitele různých zemí, kteří se sjedou do parlamentu na tuto konferenci. Doufáme, že se podaří vytvořit rámec další spolupráce která se bude dále rozvíjet a bude využívat potenciálu uh, horizontu roku 2020. Děkuji vám. Děkuji. Pan Misky zde není, takže pan Davis. Thank you, President. Děkuji, pan, paní předsedkyně. Mnohokrát jsme slyšeli, jak Nigel Farage ze strany nezávislost z Británie tady na jeho prázdném místě je vlajka. Mnohokrát jsme slyšeli, jak kritizuje finance a finanční mechanismy Evropské unie. Ale co finanční zpráva jeho vlastní strany? Před dvěma lety Nigel Farage tvrdil, že se zavazuje k naprosté transparentnosti výdajů europoslanců s tím, že se budou každý té čtvrtletí zveřejňovat prohlášení. Ale jako vždy, UKIP opět lže. Podívejte se na jeho webovou stránku. Výdaje pana Faráže jsou naprostý výmysl. Chybí tam většina detailů, vůbec nejsou prověřené auditem. Prostě je to výmysl. On dokonce tvrdí, že ztratil účtenky. On kritizuje zprávu Evropské unie, zprávu finančních prostředků v EU a nedokáže si nepostrácet účtenky. Už dva roky nemá aktualizované účty má na svých stránkách určité výdaje, ale to je jenom malá část toho, co dostávají europoslanci. Takže jde ten zbytek, jak všichni víme, ten zbytek je na osobních účtech europoslanců. Takže by se možná dalo předpokládat, že si to prostě strčilo do kapsy, pokud nám to nevysvětlí. Strana UKIP porušila sliby. Vůbec není transparentní. Naopak, je to špinavá politika. Říká, že bude poctivá, ale ve skutečnosti všechny podvádí až se tady příště pan Faráš postaví a bude se Evropské unie na něco ptát, možná, že by europoslanci měli začít požadovat odpovědi od něj. Bene, finito. Vážení kolegové, vážné kolegyně, dospěli jsme ke konci naší eh, rozpravy. Děkujeme panu komisaři, který